se ještě v těch jednotlivých článcích na tyto záležitosti podívat. V Belgii a Francii si myslím, že také na to musíme zaměřit. Děkuji panu kolegu Arsenesovi a jako další na dvě a půl minuty za frakci ALDE pan kolega Kazak. Благодаря, господин председател.